Přichází předseda. Vážení kolegové, zasedání opět, zahá, opět zahájeno a dnešní pořad jednání začíná bodem zpráva Gardiny, Evropská reakce na katastrofy, Úloha civilní ochrany a humanitární pomoci. A dnešní rozpravu zahájí zpravodajka. Prosím, paní Gadejne, máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, paní komisařko. Ráda bych poděkovala všem, kdo v uplynulých týdnech a měsících přispěli k přípravě tohoto dokumentu, o kterém se dnes bude hlasovat. Výborně jsme spolupracovali a proběhla konstruktivní debata. Návrh usnesení, o kterém dnes budeme hlasovat, je výsledkem skutečné spolupráce všech politických skupin v Evropském parlamentu. Já myslím, že bylo zřejmé, že jsme si všichni velice dobře vědomi významu této věci. Žijeme v době, která je poznamenána exponenciálním růstem počtu katastrof. Ta čísla vypovídají sama za sebe. Počty katastrof v celém světě ohromně vzrostly. V roce 1975 bylo zaznamenáno 78 událostí. A dnes je to téměř 400 za rok. V posledních 20 letech v průběhu katastrof zahynulo 90 tisíc osob. A katastrofy postihly více než 29 milionů osob. A z ekonomického hlediska to představuje 211 miliard eur. A proto, paní předsedkyně, stojíme před jevem, který vyžaduje mnohem důraznější reakci. Musíme se opravdu všichni zapojit. A já jsem si jistá, že si všichni pořád ještě pamatujeme obrazy ze zemětřesení z Haiti, vzpomínáme si, co se stalo v Japonsku. A samozřejmě ani Evropa není imunní. Byli jsme svědky požárů, Měli jsme problémy se sopečným prachem, ze sopky na Islandu. Takže to, co děláme tady v Evropském parlamentu, je velice důležité. A my se řídíme dvěma hlavními zásadami. První z nich je solidarita. Tu posiluje doložka o solidaritě v Lisabonské smlouvě. A dále se jedná o subsidiaritu. A jak jsem říkala, to jsou dvě věci, kterými jsme se řídili. Evropa byla vždy velkorysá a také efektivní v minulosti. Paní komisařka Georgieva to může doložit. Ale dnes musíme udělat obrovský skok vpřed a my jsme na to připravení. Jsme připravení zajít dál, než je nějaká reakce ad hoc. Jsme připravení přejít k reakci, která bude vycházet z toho, že budeme předem vědět, jaké prostředky máme k dispozici v členských státech a můžeme je potom doplnit opatřeními v oblasti civilní ochrany na úrovni Evropské unie. A také je důležité, abychom zdůraznili, že tento skok vpřed musí vycházet ze sdílení informací, plánování, monitorování a koordinace reakce na katastrofy. tady mohou sehrát klíčovou roli služby KMS i další služby. A proto máme obavy z toho, že takovéto nové technologie trpí škrty v našem rozpočtu. Je důležité, aby naši občané byli informováni. Dokládá to Japonsko. Je to opravdu zásadně důležité. A vyzýváme komisi, aby předložila návrh v oblasti civilní ochrany co nejdříve. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Gardiny. A nyní si vyslechneme paní komisařku Georgievu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem nesmírně vděčná za dnešní diskuzi. Já jsem vděčná paní Gardiny, že připravila tuto zprávu. Jak jasně řekla, žijeme ve světě, kde frekvence a intenzita různých katastrof roste. Klimatické změny, populační vývoj, stejně jako například terorismus, nás vystavují vyšším rizikům. V průběhu let jsme byli svědky významné role, kterou se hrál Evropský parlament, tím, že se podujal vysoce ambiciozní práce ve prospěch všech našich spoluobčanů. Chci uvést několik iniciativ, které se zrodily. Tady například taktická rezerva pro boj s lesními požáry nebo vytvoření eh, některých modulů na boj s povodněmi zahrnujících více zemí, eh, zvýšení dopravní kapacity, a to nám, to vše nám eh, nesmírně pomohlo třeba v průběhu libyjské krize. A na podkladě této rostoucí poptávky se komise zhostila velmi vážně svého úkolu. Předložili jsme sdělení, z něhož se má stát legislativní návrh a já se nesmírně spolehám na podporu Evropského parlamentu. Toto sdělení vychází z několika klíčových principů. Za prvé, respektování eh, primární role členských států při, při zajišťování bezpečnosti jejich občanů. To, co jsme tudí, tudíž předložili, je založeno na přístupu ze stola nahoru, to znamená, že slučujeme některá aktiva členských států tak, aby mohla být krána k dispozici pro kolektivní zákrok v případě, kdy členský stát nebo třetí země je eh, čelí nějaké katastrofě. Musíme lépe předvídat rizika, tak abychom pak mohli jednat rozhodným způsobem, když se takové riziko, taková katastrofa skutečně naplní. Musíme mít tudíž scénáře, plánování a musíme eh, se posunout od reakcí ad hoc k opatřením, která jsou plánovaná, předem připravená a předvídatelná. Jsme si samozřejmě vědomi těžkých rozpočtových časů v Evropě, takže jsme ochotni uvažovat o možnosti sloučit naše zdroje a tak uspořit prostředky. V návrzích, které jsme předložili, se počítá s velmi mírným zvýšením z 25 na 26 milionů na úrovni komise na 65 milionů euro, ale na základě toho dosáhnout nejenom vysokého dopadu, ale také úspor ze strany členských států. A ještě jednou říkám, děláme to pro naše občany. A 90% z nich si přeje, abychom eh, jednali společně, abychom společně čelili katastrofám. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Měli bychom vyslechnout také pana Tokeše, ale pan Tokeš za výbor pro zahraniční otázky tu není, takže dáme slovo paní Stifler z rozvojového výboru. Ano, děkuji vám. Paní předsedkyně, paní předsedkyně, paní komisařko, pan, toto tento vývoj, kdy je stále více katastrof a příslušné rozpočtové následky, si žádá, aby Evropa posílila schopnost reagovat na katastrofy a maximálně dobře využívala své omezené zdroje. Na základě mnoha žádostí našeho parlamentu Evropská komise předkládá legislativ, ambiciozní legislativní návrhy pro konec, na konec roku 2011, kdy má vzniknout skutečná evropská síla civilní ochrany, která by Eh, měla zapojit a umožnit některým státům, aby dobrovolně dali k dispozici určité moduly civilní ochrany, které by bylo možno předem identifikovat, takže by byly okamžitě připraveny k nasazení na ochranu Evropské unie v případě významné katastrofy. A já jsem potěšena z nedávného, z nedávného eh, sdělení komise o víceletém rámci až do roku 2020, které předpokládá rozpočet přes 450 milionů eur a které věnuje velký význam přípravným eh, krokům a prevenci. Komise musí aktivně zajistit viditelnost zdrojů a kapacit, které budou pak uplatňovány v terénu, zejména prostřednictvím používání symbolů Evropské unie paralelně s národními. Děkuji. Děkuji. Pan Stavrakakis, jedna minuta. A prosím, respektujte stanovenou řečnickou dobu, neboť nás čeká ještě hlasování a nemám příliš velký manevrovací prostor. Takže pan Stavrakakis za výbor pro regi. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Na úvod bych chtěl poblahopřát naší zpravodajce k vynikající práci. Jsem skutečně spokojený s tím, jak velký důraz klademe na prevenci, mimo jiné prevenci lesních požárů, a mimo jiné celá řada bodů z našeho výboru se odráží v konečné podobě zprávy. Doložka solidarity z článku 222 Lisabonské smlouvy může být skutečným základem pro posílení naší pomoci, kterou Evropská unie poskytuje členským státům v oblasti civilní ochrany. A rád bych také zdůraznil úlohu a odpovědnost regionálních a místních orgánů a také důležitou úlohu ERDF a zkušenosti, cené zkušenosti, které jsme získali na regionální úrovni prostřednictvím programu Intervínu. Pobřežní, ostrovní a horské oblasti jsou zvlášť náchylné vůči katastrofám. Na závěr bych rád řekl, že bych byl rád, kdyby se paní komisařka zamyslela především nad bodem 7 této zprávy, což se týká zpracování dynamické politiky v oblasti civilní ochrany v Evropě. Děkuji, pane Stavraka Kekisi. Vy jste se doslova držel řečnické doby. Já doufám, že ostatní se budou řídit vaším příkladem. A nyní za ALS pan Sebr. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce. Podle mého názoru udělala totiž správnou věc. Eh, vytvořila velice stručnou zprávu z vlastního podnětu, která hovoří o tom, co by si eh, parlament přál od komise v jejím legislativním návrhu, který představí na podzim. Myslím, že je důležité diskutovat o těch základních principech. Všichni víme, že se to může stát v jakémkoliv členském státě, ať už je to přírodní katastrofa nebo technická katastrofa, která přinese velké lidské utrpení i hospodářské škody. E, o rozsahu škod už se opakovaně hovořilo. Zjišťujeme, že škody výrazně stoupají v posledních letech a míra propojenosti a složitosti naší společnosti stoupá. Logickým důsledkem je, že Evropa musí přinést eh, společné řešení. Proto by komise měla eh, ve svém návrhu eh, zohlednit, jak už o tom hovořila paní komisařka, že primární zodpovědnost je na členských státech, ale Evropa musí mít silnou koordinační roli. A v této souvislosti se vás, paní komisařko, chci zeptat, protože to je jedna z vašich základních kompetencí, o nich zde hovoříme přesto eh, žádá výbor pro zahraniční záležitosti, aby významnou roli zde hrála vysoká představitelka. Já mám obavu, že potom dojde ke kompetenčním sporům v komisi, protože se nebude vědět, kdo je v dané věci kompetentně zodpovědný. Domnívám se, že bychom to měli vyjasnit i hned od začátku, abychom se nedopouštili paralelismu. Důležité je také soustředit prostředky a zdokonalili naší přípravu, abychom byli schopni potom rychle reagovat. Já jsem byl zpravodajem v oblasti směrnice o povodních a i zde jsme viděli, že když budeme dobře připraveni, tak můžeme zachránit lidské životy a zabránit hospodářským škodám. Doufám, paní komisařko, že nám brzy předložíte takovýto návrh. Děkuji. Děkuji, pane Sébre. A nyní za skupinu socialistů pan Leinen, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko, i my vítáme vaše sdělení o zdokonalení reakce na katastrofy v Evropské unii. Lidé v Evropě očekávají, že v případě katastrof budeme reagovat rychleji, účinněji a že si budeme navzájem pomáhat. V minulosti jsme někdy bezmocně seděli před televizí, když v Jižní Evropě plály lesy a ptali jsme se, proč ostatní nepomůžou. E, vaše sdělení je další krok k evropské solidaritě, e, k účinnému využívání evropských kapacit. A my zde máme vše, co potřebujeme. Opravdu zde v Evropě máme veškeré nástroje pro odstraňování následků katastrof. A domnívám se, že jsme zde nyní učinili dobrý krok ku předu. Jak už to zde zaznělo, vnitrostátní kapacity nemají být nahrazeny centralizací na úrovni EU, ale co potřebujeme je synergie. Potřebujeme rychlou reakci všech společně. A to je něco, co skutečně nezbytně potřebujeme. Také souhlasím s tím, že musíme čím dál tím více uvažovat preventivně s informacemi, které máme k dispozici, musíme náležitě nakládat a ne jenom čekat, až katastrofa nastane. Je možné udělat mnoho věcí v oblasti eh, otázek záplav nebo sucha, která vedou k lesním požárům a jiným požárům. A jsem rád, že eh, reakce na katastrofy a civilní ochranu reagujeme společně nyní v rámci EU i mimo EU. A souhlasím s předřečníkem, že by měly být jasné kompetence, které by měly být u vás a neměly by tam být sdílené kompetence, které by vedly jenom k tomu, že by nebylo jasné, kdo je vlastně zodpovědný. E, ta pohotovost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, i o svácích, o Vánocích, na Nový rok, i v létě, to je něco velice důležitého. Já děkuji paní Gardiny za její skvělou zprávu. Děkuji, pane Lajnene. A nyní za skupinu ALDE. Pan Účas, paní předsedkyně, my jsme spokojení s touto zprávou. A na úvod chci poděkovat paní Kardiny, zpravodajce i stínovým zpravodajům za plodnou spolupráci v této velice aktuální a důležité věci. Jak už jsem říkal, jsme spokojení s tím, nakolik bylo dosaženo rovnováhy a jak citlivým způsobem přistoupila k celé věci. Mainstreaming, subsidiarita a koncepce solidarity, která vyvolá reakci členských států v případě potřeby civilní ochrany v reakci na katastrofy, to je podle mě všechno zásadní. A je zásadní, abychom měli nějaký plán, plánovaný systém, v rámci opatření Evropské unie v oblasti civilní ochrany. A samozřejmě musíme plně respektovat zásadu subsidiarity. A nesmíme vytvořit žádný nadnárodní orgán, který by duplikoval náklady a struktury, aniž by skutečně pomáhal. Líbí se mi zaměření na zranitelné oblasti, jako jsou ostrovy. To je věc, která se prolíná celou zprávou. A je tady i důraz na prevenci a reakci. To jsou další důležité prvky. A také si myslím, že je dobré, že se k této věci přistupuje takto citlivě, pokud jde o vysoce rizikové oblasti a také strategie zaměřené proti lesním požárům. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní za EKR pan Čarnecky na minutu a půl. Děkuji vám. Paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. Já si velice cením skutečnosti, že dnes máme diskuzi na toto téma, Přírodní katastrofy mnohonásobně vzrostly celosvětově a netýká se to jenom Pakistánu, Haiti, ale také Evropy a evropských občanů, kteří se stávají obětí těchto katastrof nebo utrpí materiální škody. Je to na výsost nezbytná iniciativa. Buďme upřímní. Členské země se nejsou schopné vždy plně vyrovnat s těmito problémy. To se týká i mé země, Polska. Zde vláda selhala. Myslím zde na oběti posledních přírodních katastrof. Těch obětí bylo mnoho. Mnoho lidí přišlo o svůj majetek, eh, postihlo to také celou řadu podniků a společností. Jde zde o reálnou pomoc, oběti neočekávají nějaké symboly, očekávají skutečně hmatatelnou reálnou pomoc a to bude nejlepší reklama pro instituce Evropské unie. Je navíc důležité, abychom nehovořili pouze o pomoci ex post, ale také o prevenci. Je to například otázka lesních požárů, ale u Polska to jde také například o záplavy. Děkuji. Děkuji. Pan Trempolos je další, koho mám na seznamu ze zelené, ovšem nevidím ho mezi námi v sále. Takže rovnou paní Debrin Zague. Prosím, dvě minuty. Já chci poděkovat Elizabeth Cardini za zprávu. Děkuji za dobře odvedenou práci a to zejména za dobrou úroveň spolupráce a za to, že převzala naše doporučení a pozměňovací návrhy. Omezování dopadu katastrofy součástí udržitelného rozvoje. Pokud plánujeme rozvoj tak, aby snižoval množství katastrof, můžeme tím ušetřit nesčetné životy. Můžeme tak také omezit sociální, environmentální a ekonomické škody v důsledku přírodních pohrom a také škod vyplývajících z technologických a jiných lidmi zaviněných katastrof. Na začátku všeho je prevence a připravenost a já vyzývám Evropskou komisi a členské státy, aby investovali více do omezování dopadu katastrof a aby zlepšovali kvalitu reakcí na, eh, reakce na katastrofy a to v duchu solidarity. Jasnost, ucelenost a jsou hlavními pilíře na nichž je potřeba stavět silný a provozu schopný systém civilní ochrany a humanitární pomoci. Koordinace je klíčem k zajištění efektivní pomoci, ale musíme se také řídit významnými humanitárními principy, jako je nestranost um, a nezávislost a neutralita. Musíme se postarat o to, aby bylo naplňováno mezinárodní humanitární právo. A e, humanitární pomoc nesmí být nikdy podřízena politickým, strategickým či obchodním ohledům. Humanitární pomoc by měla být e, dávána k dispozici bez ohledu na jakékoliv politické ohledy a přitom za respektování mezinárodně dohodnutých humanitárních zásad. Děkuji. Děkuji paní Bruin a následuje pan Rossi za FD. Děkuji, vážení kolegové, vážené kolegyně. Já chci také poděkovat paní zpravodajce Gardíny, podařilo se jí odvést skvělou práci. Jak všichni víme, v případě přírodních katastrof i katastrof způsobených člověkem by vždy bylo lepší být na ně připraven ale musíme být alespoň připraveni co nejrychleji zasáhnout, když tyto katastrofy nastanou. A Lisabonská smlouva nám e, do, umožňuje působit také v oblasti civilní ochrany. Proto je důležité, abychom e, byli schopni poskytovat e, pomoc. Měli zde zřízené možnosti pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Musíme také operativně spolupracovat v oblasti politické. V souvislosti s Evropou je důležité poukázat na to, že by k realizaci tohoto projektu měly přispět všechny státy a v momentu, kdy potřebují pomoc, nesmí existovat hranice. Musí zde být možnost reagovat co nejrychleji a co nejúčinněji. A pokud je možné takto uspořit i náklady v době krize, je to také dobré. Děkujeme, pan Obermajes nezařazené. Děkuji. Je důležité zvýšit účinnost boje proti katastrofám na úrovni EU. Musíme se také poučit z uplynulých katastrof a riskantní technologie jako jaderná energetika anebo hloubkové vrty, těch se musíme vzdát. Opatření je třeba realizovat řádně, což například v té nehodě v maďarském kolota se nestalo. Domnívám se, že Evropská člení katastrof může být eh, učené jenom omezeně, eh, musíme zde zachovat také princip své pomoci. Důležité je také, že prevence musí být povinná v členských zemích, například v Rakousku, v Německu nebo v Jižním Tyrolsku. Tato eh, preventivní civilní ochrana je, je skutečně příkladná a Mělo by se z toho vzít příklad také Evropská unie. Já jsem u 14 let například dobrovolným hasičem. Mnohokrát děkuji. Pan Tremopoulos přišel pozdě, ale dáme mu slovo na minutu a půl za zelené. 90 sekund, prosím. Vážení kolegové, na úvod bych chtěl poděkovat zpravodajce i ostatním kolegům, kteří přispěli k tomu, že tato zpráva se podařila. Je to zpráva, která zdůrazňuje nutnost opatření v Evropské unie proti katastrofám a jejich posílení. Potřebujeme uvolnit prostředky a musíme aktivovat evropskou solidaritu. Nesmíme zapomínat, že tyto katastrofy jsou stále častější a stále závaznější a proto musíme být účinnější, efektivnější, pokud jde o evropskou zprávu nebo řízení katastrof. Musíme přispívat jak k prevenci, tak k reakci na katastrofy. Mohli bychom ušetřit čas a peníze, kdybychom investovali více do prevence, spíše než do toho, že vynakládáme prostředky ex post. Když se podíváme na takové věci, jako je změna klimatu, musíme si uvědomit, že toto je důvod, proč jsou tyto katastrofy častější. Boj proti změně klimatu a ochrana našich přírodních zdrojů je rozumná investice a ušetří nejen lidské životy, ale i peníze v době hospodářské krize. A proto se naše pozměňovací návrhy týkají právě této věci. Jde o to, že jaderný odpad a další nebezpečné látky je třeba řádně ošetřit ještě předtím, než způsobí škody na životním prostředí. Takové katastrofy jako Fukushima bychom neměli připustit na evropské půdě. Děkuji, ale vy jste překročil řečnickou dobu, říká paní předsedkyně. A nyní se vrátíme k seznamu řečníků. Další je na řadě pan Schnellhardt na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já už jsem se obával, že jsem byl vymazán ze seznámu, jsem rád, že přesto mohu mluvit. Chci poděkovat paní zpravodajce Gardiny. Domnívám se, že vypracovala skutečně velice stručnou a dobrou zprávu, která také sjednocuje naše úkoly. Když si tu zprávu přečtete, tak je tam 16 odkazů na právní základ. Naše dosavadní práce v oblasti humanitární pomoci a civilní ochrany je to na, založena na tolika právních základech, tak by člověk řekl, že by to mohlo stačit. A naše poslední situace ukázaly, že jsme reagovali dobře. Nicméně v Evropě je nová situace. Je mnohem více katastrof v oblasti životního prostředí nebo teroristické útoky, které si žádají rychlou reakci. Proto se domnívám, že je dobré, že komise zde hodlá předložit legislativní návrh. Měli bychom zohlednit také jednu věc. Opakovaně zde zaznělo, že v centru zájmu musí být členské země. Ale když chceme vytvořit eh, jednotku reakce na katastrofy, tak se, paní komisařko, domnívám, že může vzejít jedině ze substance členských států. Ale co je důležité, je ta koordinace. Aby věděli, kde jsou jednotlivé jednotky, co mohou poskytnout a Eh, ta koordinační role je pro komisi vhodná, takže z toho bychom měli takto vycházet. Finanční prostředky jsou k dispozici, byly dokonce navýšeny, ale co je důležitější, je zvýšení účinnosti. Tu skutečně potřebujeme. A pak bude možné se i vzdát určitých finančních prostředků. Ještě něco k fondu pro katastrofy. Bylo zde žádáno, že by měl být rozšířen. Já jsem ale proti, protože pak by vzniklo tolik variant a možností, kdy by bylo možné z tohoto fondu čerpat, že se domnívám, že bychom ho měli nechat takový, jaký je. Je zde proto, aby eh, se zmírnily škody z neočekávaných katastrof a tak by to mělo i zůstat. Děkuji. Děkuji. A Následuje paní Estrela dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hovoříme tady znovu a znovu o přírodních a jiných katastrofách a to také právem. Jen si připomeňme, že katastrofy se vyskytují stále častěji a mají stále ničivější dopady. Já tudíž vítám iniciativu komisařky Georgievy která je velmi případná. Chci také poděkovat paní Gardini, naší zpravodajce. Naše skupina souhlasí s tím, že analýza dopadu klimatických změn na počet, případně zvyšování a intenzitu katastrof je velmi důležitá. Musíme upřednostňovat preventivní politiku a Lisabonská smlouva nám umožňuje zesílit naší reakceschopnost schopnost a učinit eh, tuto reakci úplnější, lépe koordinovanou a účinnější. Z těchto všech důvodů vítáme to, že je nyní umožněna evropská reakce na mimořádnou situaci. A také vítáme myšlenku nastavení toho evropského eh, centra Líbí se nám také cíl operačního centra, které funguje nepřetržitě. Toto centrum by spolupracovalo s členskými státy prostřednictvím jednotlivých styčných bodů, které by rovněž fungovaly nepřetržitě. A líbí se mi některé návrhy pilotních projektů. Paní zpravodajky zdůrazňuje v nich například důležitost toho, aby pilotní projekty Ehm, disponovali určitou leteckou rezervou na boj s lesními požáry a úspěšnost tohoto projektu eh, si zaslouží jeho pokračování. Lisabonská smlouva rovněž zavedla doložku o solidaritě. A solidarita má obrovský význam při řešení katastrof. To musíme ve zprávě ještě více zdůraznit a také jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem. Děkuji vám, paní Estrelo. A nasleduje pan Panejotov, ten tu není, takže rovnou pan Vlasák půl minuty. Paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové, víme, že katastrofy je dobré řešit na základě odpovídající kapacit potom je možné zabránit celé řadě věcí. Nicméně prevence je skutečně nejlepší řešení. Zvlášť pokud jde o katastrofy způsobené člověkem, jako je Fukushima anebo ropná skoda v Mexiku. Tady musíme zajistit naši bezpečnost na základě toho, že budeme předvídat, co se může stát a musíme věnovat pozornost především změně klimatu, musíme vyvíjet zelenou ekonomiku a to nám zcela jistě pomůže posílit obě věci. Na závěr bych rád poděkoval naší zpravodajce za odvedenou práci ve velice důležité, ale také velice komplexní oblasti. Je opravdu těžké najít nějaká společná vodítka u těchto jevů, které se velice liší a na které potřebujeme bezprostřední reakci. Děkuji a nyní pan Blum. Uh, Já s pokorou povstávám jako zástupce země, které se podařilo zvolit Skota a kancléře za, také za ministerského předsedu a Skotové vědí, kolik peněz dáváme na takové věci. Takže skutečně stávám s pokorou. Nicméně s britským humorem, a to je věc, kterou nám nikdo nemůže vzít, na tomto místě, které nám dává energetickou politiku, politiku pro zaměstnanost, pro zemědělství. Téměř všechno, co se tady dělá, byla naprostá katastrofa. A my teď zvažujeme, jak reagovat na katastrofy. A samozřejmě ve většině případů je se vytváříme sami, tady, na tomto místě. Takže se opravdu těším na to, jak se to všechno bude vyvíjet, jak to bude pokračovat v budoucnu. A zajímalo by mě, jakou patálí si natropíme tady. Děkuji, pane Blum a paní Grostet na dvě minuty. Děkuji vám. Paní eh, předsedkyně, paní Gardiny, velmi náležitě vysvětlila ve svém úvodním projevu, že tady jde o solidaritu a subsidiaritu a také účinnost, protože je pravda, že katastrof přibývá na území Evropské unie a je potřeba, abychom dali dohromady naše prostředky a e, toto všechno vyplývá z té už se skvělé zprávy Michela Barniera. V této zprávě pan Barnier nás žádá, aby Evropská unie disponovala eh, některými i prostředky, které může dát dohromady, aby existovala určitá jednota na poli civilní ochrany, abychom mohli reagovat rychleji a účinněji. To nám eh, má umožnit využít nejlepší technologie, program Galileo, GMS a tak dále. Máme také telekomunikace, které nám nyní umožňují rychle sdílet potřebné informace, opět s cílem co nejrychlejší reakce. A ještě pokud jde o telekomunikace, tak to číslo eh, které je tedy 112, které může zachránit, toto telefonní číslo, které může zachránit životy lidí, musí být co nejlépe, co nejlépe komunikováno a našim občanům. Oni o něm musí vědět. Zpráva paní Gardiny dokazuje, že můžeme radikálně změnit situaci, aniž bychom narušili stávající struktury. A samozřejmě přitom respektovat subsidiaritu, ale přitom eh, mít některé prostředky, které budou dány k dispozici společně a my žádáme po Evropské komisi, aby zajistila dobrou koordinaci těchto zdrojů. Paní komisařko, vy jste řekla, že očekáváte podporu našeho parlamentu a můžete se na nás spolehnout. Děkuji. Děkuji vám, paní Grostet. A nyní pan Arsenis 1,5 minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, Chci poděkovat všem kolegům, kteří tak usilovně pracovali na této zprávě. Jedná se o zprávu, které se podařilo získat široký konsenzus a to díky dobré práci naší paní zpravodajky a díky panu Stavrakakisovi z výboru Regi. Je to již druhá zpráva, kterou máme na téma civilní ochrany v poměrně krátké době. Také tu byla ta o ochraně eh, lesů, neboť lesy budou významným nástrojem v potírání klimatických změn a proto je tak stěžejní, abychom eh, naši společnost připravili na dopady klimatických změn. Různé lesní požáry a eh, nebo povodně, to jsou všechno jevy, které jsou přeshraniční a s nimiž se Evropa potýká a musíme tudíž přijmout nezbytná opatření. A zajímalo by mě, jestli zajdeme ještě nad rámec Bílé knihy, jestli z toho vznikne skutečná legislativa. Domnívám se, že to, co teď potřebujeme, je legislativa, která bude silně preventivní, která bude předcházet lesním požárům tyto extrémní jevy si žádají silnou odezvu, neboť místní orgány jsou často naprosto zaplaveny a přemoženy. Děkuji, že jste se držel vašeho času a nyní pan Gerens. Jedna minuta. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Není 35 různých důvodů, možností, jak zlepšit eh, reakce schopnost. Prevence, koordinace, a vytvoření společných zdrojů. To jsou ty klíčové pilíře. Prevence prostřednictvím politiky, která bude zdůrazňovat udržitelný rozvoj, koordinace a neustálá výměna informací, abychom zabránili zdvojování a e, používání společných prostředků prostřednictvím účinnosti a správného nakládání s veřejnými prostředky jaké jsou ovšem klíčové překážky, které pořád ještě stojí v uplatňování těchto principů v politice Evropské unie. Můžete, paní Georgievo, prosím, nás informovat o těch hlavních potížích, eh, na které narážíte na úrovni členských států, pokud jde o respektování těchto principů, které jsem uvedl a které potřebujeme k realizaci cílů, které jsme si vytyčili již prostřednictvím Lisabonské smlouvy. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Gutierrez Cortines na minutu a půl. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že zpráva paní Gardiny je výborná. Věnovala jí velké úsilí. Ale já myslím, že pokud je o prevenci, to je všechno v pořádku, ale musíme se také zamýšlet nad tím, co se stane potom. Závažné problémy, které nastaly na Haiti nebo v Luce po zemětřesení, souvisely s tím, že jakmile jsme zachránili lidské životy, jakmile jsme se vrátili k každodennímu životu, bylo nutné znovu vybudovat město a to může trvat celá léta. Jsou to města, která jsme budovali celá staletí a teď je musíme znova od nuly postavit. Takže musíme se postarat o to, že tito lidé budou mít k dispozici mm, vědu a technologie. A nemůžeme stavět všude, musíme také přemýšlet nad tím, kde je to vhodné. Evropská unie musí koordinovat veškeré poznatky, které máme v jednotlivých oblastech. Bylo nám řečeno, že nová města musí být inteligentní, energeticky účinná. Ale jak přejít od zničeného města k městu inteligentnímu? V tomto ohledu Evropská unie zklamala své občany. Nemáme dostatečnou koordinaci. A to potřebujeme, paní komisařko. Musíme koordinovat rekonstrukci. Samozřejmě musíme se snažit o prevenci, třeba pokud je o záplavy, ale také se musíme zamýšlet nad tím, jak regulovat řeky. Celá řada zemí, jako třeba Španělsko, to dělá dobře. Nemůžeme se vyhnout tomu, co se stane poté, po katastrofě. Nad tím se opravdu musíme také zamyslet a Evropa se do toho musí pustit. Děkuji. Děkuji vám, paní Gutierrez. A nyní paní Hybnerová na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně, za naší politickou skupinu. Děkuji paní kolegyni Gardiny za dobrou zprávu, kterou připravila, která obsahuje všechny priority a principy, které jsou zapotřebí. Schopnost Evropy působit eh, v eh, obraně proti katastrofám bude přínosná pro evropské občany, ale Evropa má důležitou roli také na světové scéně. Mám zde na mysli humanitární katastrofy, které mohou nastat v nejrůznějších zemích. Eh, návrh vytvořit zde evropské jednotky je dobrý, ale doufám, že si členské státy zachovají plnou autonomii v té oblasti, jak budou spravovat své zdroje a že budou mít také kdykoliv možnost eh, své zdroje také dát dobrovolně k dispozici ve smyslu evropské solidarity. Existuje potřeba mít krizové centrum, které by fungovalo nepřetržitě. V mnoha zemích už taková centra fungují, takže jejich zkušenosti lze využít. A také bylo, by to bylo takové pojítko mezi již existujícími opatřeními. Také je důležité vypracovat scénáře pro potenciální katastrofy podle typu jednotlivých katastrof a to se týká jak Evropské unie, tak i území mimo Evropskou unii. Krizové centrum, které by e, optimalizovalo tok informací, je nezbytné. Děkuji. Děkuji a paní Devajrak na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. V posledních letech, jak tady už mnozí říkali, byla Evropská unie postižena bezprecedentními katastrofami. A já bych eh, uvedla například explozi ZDF, kterou jsme si upřes, eh, připomněli nedávno, která se odehrála v Toulouse. A eh, posílená reakce na evropské úrovni, tak jak ji tady předkládá paní Gardini, je opravdu skvělou možností prokázat solidaritu mezi našimi populacemi. Už několik let se snaží Evropská unie něco takového nastavit a implementovat, ale teď už je na čase opravdu jednat a nečekat na nějakou další katastrofu, která udeří na našem území. Teď jde o to, abychom opravdu každému zpřístupnili tu hmotnou, finanční a lidskou podporu, která zabrání dalším dramatům. Paní komisařko, vy jste před chvílí řekla, že je potřeba anticipovat rizika. A je opravdu politování hodné, že v tomto kontextu Evropská unie se, se chce stáhnout z eh, pozorování prostřednictvím GMS, protože to je velmi důležitým prvkem prevence a koordinace reakce na katastrofy. A já vyzývám komisi, aby přehodnotila tento postoj a aby tento klíčový program podpořila neboť představuje obrovskou přidanou hodnotu. Děkuji paní Gardini za její velmi dobrou zprávu, doufám, že ji schválíme, a že se tím otevře cesta nové evropské solidaritě ve prospěch občanů. Děkuji paní Devejrak a nyní spontánní řečníci. Máme několik žádostí o slovo. Nemohu dát slovo úplně všem. Vezmeme si tři za ALS, jednoho za levici a tři za socialisty. Pan Skuria. A pouze na minutu. Nesmíte překročit řečnickou dobu. Na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ve vymezené minutě chci poděkovat paní kolegyni Gardini za skvělou práci, kterou odvedla. Také proto, že se zde uvádějí e, různá grémia a opatření v dané oblasti, ale my potřebujeme i více než legislativní návrh. My musíme civilní ochranu v Evropě prostě organizovat tak, aby se nepřekrývala, byla účinná. Když hovoříme o roli Evropské unie, tak zde toto je rámec, kde potřebujeme více Evropy, abychom mohli e, postupovat jednotně a koordinovaně v této oblasti. Civilní ochrana je založená na dobrovolnosti. A je to zde v souladu s Lisabonskou smlouvou a také rokem dobrovolnictví. Já chci poděkovat paní komisařce za to, že také zohlednila tento aspekt a navýšila rozpočet. Děkuji paní Dončila. Na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Fond Solidarity Evropské unie v zásadě funguje dobře ale zkušenosti, které jsme získali v prvním roce jeho využívání, ukazují, že má jistá omezení a také závažné nedostatky. Souvisí to s tím, že reakce není dostatečně rychlá, pokud je o využití prostředků. Nemáme dostatečná kritéria pro využití prostředků a nemáme dostatečně dobře vymezené přírodní katastrofy. Evropská unie musí financovat projekty v oblastech, které postihly katastrofy. Ale ukázalo se, že využití těchto prostředků, těchto fondů je problematické. A já se proto domnívám, že možnost poskytnout podporu nebo pomoc na základě prvotních odhadů škod zemi, kterou postihla přírodní katastrofa, by byla skutečně vhodná, zvlášť bezprostředně po katastrofě. Děkuji, paní Dančilo. Pan Ferreira, na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, před rokem, v září 2010, velká většina v této sněmově schválila mou zprávu o komunitární reakci a prevenci přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Mluvili jsme o prevenci, a mluvili jsme o tom, že se musíme prevenci více věnovat, protože prevence dokáže zabránit celé řadě katastrof a ve značné míře také zmírnit dopad některých dalších. Tato zpráva se týkala také toho, že potřebujeme odpovídající finanční rámec pro katastrofy nebo pro prevenci, abychom zabránili lesním požárům, záplavám na pobřeží. A šlo také o minimální kompenzace pro zemědělce, které postihly katastrofy a o systém včasného varování. Rok poté, když se podíváte, jak vypadá situace, nic z toho jsme v podstatě neudělali. My tady jenom mluvíme o spolupráci. Ale musíme mít na paměti, že toho také musíme hodně udělat. Nestačí jen o tom mluvit. Paní předsedkyně, nesmíte překročit minutu, prosím, pan Paska. Pan Paška, pardon. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, v naší zemi máme přísloví, které říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Zemětřesení, rozsáhlé povodně, požáry jiné se nevyhýbají ani našim evropským zemím. A záchranné týmy v našich zemích často v počátečních fázích nejsou schopni zajistit potřebnou pomoc při rozsáhlých eh, katastrofách a tak je nezbytná pomoc mezinárodní. Proto je potřeba uvítat rozhodnutí komise zřídit a sloučit krizové centrum s centrem ECHO a vytvořit tak jednotné centrum pro nouzové reakce, které bude nepřetržitě připraveno koordinovat operace humanitární krizové pomoci Evropské unie. Vybudování této instituce jakožto centrálního místa pro rychlou koordinaci hmotné pomoci by ještě posílilo a zvýraznilo užitečnost této instituce. Dobrou připraveností tohoto mechanismu můžeme eh, v nouzových situacích velmi účinně zachraňovat životy a zdraví našich lidí. Děkuji vám. Pane Paška aha, ještě pan Matula. Evropská unie, občané stojí před znepokojivým růstem přírodních katastrof, které jsou stále vážnější. Katastrofy, které takto dopadají na všechny státy světa, ukazují, že musíme vytvořit nějaký orgán, instituci, která bude schopna reagovat. Neboť katastrofám nelze zabránit, ale lze je zvládat. Riziko související s přírodními jevy lze omezit prostřednictvím řady různých preventivních opatření finanční pomoc přes 2 miliardy eur, která byla alokována v období 2008 až 10 fondu Solidarity, ukazuje, že Evropská unie se snaží pomoci. Ovšem e, tyto prostředky se jen těžko dostávají přímo k lidem, kteří je potřebují. Proto potřebujeme mechanismus, který pomůže lidem dostat e, ty peníze včas. Děkuji a blahopřeji paní Gardiny. Děkuji. Pan Tabojdy. Děkuji. Paní předsedkyně. Ta tragédie, kterou, která postihla Maďarsko, ta průmyslová katastrofa, před rokem, znamená, že velmi dobře víme, co znamená evropská pomoc, jaký má význam na základě eh, dobrovolnosti. To Maďarsku velice pomohlo. Ale museli jsme také konstatovat ad hoc povahu této pomoci. A proto to, co říká tato zpráva, je vynikající. Vytvořit krizové centrum, které by bylo stále. Já chci poděkovat eh, paní komisařce a chci poděkovat také všem, kdo jsou v tomto sále. Musíme se naučit vyslovovat jméno paní, naší paní komisařky Georgieva. A teď ještě už jen pár slov k zákrokům jednotlivých orgánů očkodnění, které jsou potřeba. V případě eh, té maďarské katastrofy byly ty škody šestkrát větší, než je hodnota celého toho podniku. Děkuji, vy jste překročil čas. Paní Lukaševská, minuta, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Vzhledem k tomu, že se katastrofy objevují čím dál tím častěji, je důležité reagovat rychle, koordinovaně a optimálním způsobem využívat disponibilní zdroje. To nám umožní omezit materiální škody. Těší mě, že orgány místní e, samozprávy jsou zde také zohledněny, protože oni jsou skutečně v první linii boje proti přírodním katastrofám a omezování škod z nich vzniklých. Těší mě také flexibilizace fondu Solidarity, Nemůže přece tomu být tak, že oběti nebo postižené, eh, postižení čekají měsíce či roky na pomoc. Na závěr mi dovolte poděkovat zpravodajce a já doufám, že všechny postuláty z této zprávy budou implementovány a že se zlepší eh, rychlost reakce. Katastrofy, které se neustále násobí, jsou skutečnosti, ale současně prostředky, které máme v jednotlivých státech, jsou stále omezenější. Mimo jiné proto, že svět očekává, že EU bude reagovat i na katastrofy jinde ve světě. Ta reakce zatím byla ad hoc a příliš byrokratická. Proto potřebujeme generálku celého systému. A tato velice podrobná zpráva nám dává tu nezbytnou orientaci. V zásadě se musíme postarat o to, že nebudou žádné redundance a musíme posílit efektivitu toho, co si chceme zachovat. A proto musíme přesunout důraz z reakce na prevenci, musíme zdůraznit monitorování, přípravu a osvětu, musíme zřídit stále prostředky, které máme k dispozici v jednotlivých státech pro tyto účely a musíme zvýšit flexibilitu našich postupů, aby byl celý systém operativnější. Hlavní podmínkou je subsidiarita a dostupnost prostředků, jak materiálních, tak finančních. Nakonec nesmíme zapomínat, že civilná ochrana, civilní ochrana plně odpovídá filozofii EU v oblasti intervence. Posilujeme civilní prvek nad vojenským. Toho se úplně nezbavíme, ale nebude centrální. Děkuji. Já vám děkuji. A poslední řečník, paní Kosta. Na minutu, prosím. Grazie Presidente. con la Děkuji vám, Dovolte mi poděkovat paní zpravodajce, paní komisařce a říci, že potřebujeme tento přístup vycházící ze spoda, potřebujeme koordinační krizové centrum, potřebujeme se učit z předchozích zkušeností při potírání dopadu katastrof. Musíme také posílit místní a regionální i evropskou spolupráci. 112 toto jednotné krizové číslo v Evropě. Je velmi důležité, jinak existuje možnost fragmentace, že se bude volat na jiné číslo v případě požáru a na jiné v případě něčeho jiného, ale my musíme také pracovat s modelováním, s modely katastrof, což je něco, což nemusí zvládnout členské státy sami o sobě a je, musíme zdůraznit i sociální změny, k nímž evropské společnosti došlo. Stárneme a často jsme více ve městech, stále žije mezi námi stále více cizinců. Tyto myšlenky jsou něčím, co stojí za úvahu. Děkuji a nyní paní komisařka Gorgieva, máte slovo. Děkuji vám za vynikající připomínky a doporučení k legislativnímu návrhu. Já se pokusím nyní se skupit své odpovědi do několika kapitol. Takže v první řadě, co by tento návrh, jakým způsobem by tento návrh eh, mohl využít skutečnou evropský eh, rozměr, evropskou kapacitu? Paní Stefler přišla s touto otázkou a také od paní Grostet tu byla otázka ohledně toho, jak to souvisí se zprávou pana Barněho. To, co zde navrhujeme, je integrovat kapacity členských států. A v tomto směru je to spíše z lexikálního hlediska nějak související s Barněho zprávou, než z hlediska věcného protože eh, pokud jde o Barněho zprávu, kde bylo více než 12 návrhů, tam šlo o integrování eh, kapacit členských států, to ano. Ale přístup byl vedený výčce ze zhora, zatímco ten stávající návrh jede spíše ze zdola nahoru. A já si myslím, že se nám podařilo získat podporu členských států, podporu tohoto návrhu, a to zejména těch členských států, jejichž národní požadavky jsou takové, že to delegování dokonce není ani na úrovni federální a centrální vlády, ale spíš na úrovni regionálních orgánů. Tudíž budeme disponovat integrovanou kapacitou, sílou um, ehm, těch aktiv členských států a my rozhodně na nic nečekáme. My jsme již teď učinili významný pokrok při zlepšování kapacity členských států. Když jsem se ujala své funkce, existovalo pouze 40 registrovaných modulů na evropské úrovni. A nyní vám mohu s potěšením oznámit, že těchto modulů máme 124, jsou registrovány na evropské úrovni a plus k tomu ještě 8 koordinačních týmů. A pokrok, kterého jsme dosáhli, je, se děje v reakci na potřeby. V roce 2010, jen v tomto roce, jsme aktivovali náš mechanismus 28krát. A jenom pro informaci, v předchozích letech to bylo dvakrát, třikrát či pětkrát. Letos jsme ho aktivovali už jeden, jedenáctkrát a je pravděpodobné, že dojde k vícero aktivacím. Nyní druhý bod, kterého se dotklo mnoho poslanců a poslankyň, pan Arsenis, pan, teď to špatně asi vyslovuji, paní de Brun a další, možná, možná pan Černecký. A my víme, že Evro, investice do eh, prevence, za každé euro získáme mnohem více zpátky. A pokrok eh, se ukázal být složitý nejenom v Evropě, ale i jinde ve světě. My si uvědomujeme, jak kriticky významná prevence je. Právě jsem se vrátila z Washingtonu, kde jsme z komisi a i s japonskou vládou se rozhodne učinit z otázky prevence globální prioritu. A budeme i nadále postupovat strukturovanými kroky, zaměřovat se na přijatá opatření, tak, abychom dále posilovali a posunovali tuto práci. Přijdeme určitě i s dalšími legislativními návrhy v této oblasti, s tím, jak, bude naše, jak budou naše, naše operační úvahy rozvíjet. Lesy jsou samozřejmě významnou kapitolou naší prevence, protože jsou důležité jak z hlediska prevence povodní, tak z hlediska připravenosti na lesní požáry, tak z hlediska údržby ekosystému, zdraví měst i venkova. Proto, pane Arsenis, shledáte, že lesy jsou významnou součástí naší preventivní práce. Ovšem, tato připravenost znamená, i společná cvičení, společný výcvik. A tady mohu říci, že minulý pátek jsem byla v Polsku, účastnila jsem se cvičení pěti zemí Karpatex a mohu vám říci, že sloučení naší komunitární civilní ochrany je nezbytné k ochraně majetku i životu a my za komisi jsme připraveni v této na tomto poli udělat více. Další otázka pana Linena a pana Zebra. Jak koordinujeme s vysokou představitelkou? K tomu vám mohu říci velmi pozitivní zprávu, že na základě aktivací a na základě zkušeností z praxe jsme výrazně posílili instituční uspořádání a je nám teď mnohem jasnější, kdo co dělá, kdy a kde a jak. A aby to bylo strukturovanější um- uvnitř Evropy, tak aby bylo jasně řečeno, vysoká představitelka nemá roli, dvě třetiny aktivací byly uvnitř Evropy. Pokud je to uvnitř Evropy, je to interní záležitost. Pokud je to navenek, tak my jsme vlastně zajišťujeme tu první reakci humanitární pomoci, zatímco vysoká představitelka má roli spíše v politické a obrané koordinaci. Samozřejmě v některých komplexních krizích vysoká představitelka eh, se dostává do čela a eh, to je osvědčený postup z našich členských států, kde civilní eh, ochrana je koordinována na úrovni členských států a center členských států a politika a obrana je koordinována. Někdy do toho zasáhne civilní ochrana, někdy nezáleží na typu krize. Kdo jste eh, z vás jste pozorovali pana Obamu, jak reagoval na nedávné eh, záplavy, tak to udělal z FEMI, to znamená z Centra civilní ochrany. Ale když eh, jde třeba o otázku Ben Ládena, tak byl eh, v tom krizovém centru Spojených států v Bílém domu. To znamená, že jsou tu oddělené role, jsou tu určitá kritéria v závislosti na eh, charakteru této krize. Jaké, jakým překážkám čelíme ze strany členských států? Tou kritickou otázkou je ujistit členské státy, že jsme si vědomi jejich legislativních podmínek, to znamená, respektujeme to, jak je civilní ochrana organizována v každém členském státě. A respektujeme, že v rámci národních katastrof, v kterých běžně není role pro Evropskou unii, a kdy to zvládne tato země sama, tak samozřejmě bychom se nijak nevměšovali do, této, do tohoto jejich zásahu. A vzhledem k současným fiskálním a rozpočtovým opatřením chtějí členské státy, abychom si uvědomovali, abychom brali ohled na úspornost a já jsem velmi opatrná z rozpočtového hlediska. Každé euro našeho daňového poplatníka bude vynaloženo nejefektivnějším a nejlepším způsobem. Na komunitární úrovni, když to dává smysl, a na úrovni státu když je to vhodnější. Také se někdo ptal, jak řešit období po katastrofě. To je zásadní otázka, abychom propojili pomoc s rehabilitací a opětným rozvojem. Tak, aby rozvojová pomoc, včetně technických kapacit Evropské unie, byly zpřístupněny zemím, které byly postiženy katastrofou. My jsme v tomto směru přijali některé kroky, tak abychom ještě více zlepšili hodnocení rizik po krizové situaci a aby evropský přínos se děl v kontextu mezinárodní pomoci. Ale i já souhlasím s tím, že na tomto poli je potřeba odvést ještě více práce a s komisařem Píbalsem jsme se již dohodli na další spolupráci. Velmi souhlasím s tím, co říkala paní Debrin, a to, že musíme respektovat zásadu neutrality, nestranosti a nezávislosti při poskytování humanitární pomoci, včetně civilní ochrany, včetně pomoci ve třetích a rozvojových zemích, včetně oblastech, které jsou postiženy nejenom katastrofou, ale také konfliktem. Tyto principy musí být vždy respektovány a jsem vděčná baronce Aštnové za podporu tohoto principu neutrality a nezávislosti v humanitární činnosti. Mnozí řečníci, včetně paní Dančily, já se omlouvám případně za případné nesrovnalosti ve výslovnosti, ale zdůraznili ten fond Solidarity. My jsme s komisařem Hanem předložili návrh, který má eh, změnit eh, ten fond Solidarity, redefinovat ho tak, aby mohl okamžitě reagovat prostřednictvím určitého předběžného financování v případě nějaké katastrofy. Minulý rok jsem čelila velmi nepříjemné situaci, kdy v Moldavsku a v Rumunsku deřili povodně. A v Moldavsku jsme mohli humanitární eh, pomoc dát okamžitě, zatímco v Rumunsku to nešlo. Takže já jsem velmi silnou zastánkyní toho, aby se solidarita mohla vyjádřit okamžitě, aby mohla být realizována hned v tu chvíli, kdy udeří katastrofa. Teď ke GMESu. E, to je pilotní projekt, který je na seznamu priorit, priorit komise. Jinými slovy, tento pilotní projekt je e, nyní již dokončen, ale komise chce podporovat GMS finančně v rámci příštího víceletého finančního rámce a my se spoláme samozřejmě na to, že parlament náš návrh podpoří, aby to vyšlo. A v neposlední řadě ještě rezerva pro boj s lesními požáry. To je rezerva, která bohužel má být ukončena, respektive bude ukončena, ale my to zahrneme do legislativního návrhu a e, když je řeč o tom, kde máme problém s členskými státy. Některé členské státy to opravdu nepodporují. nepodporují takže opět budeme potřebovat i vás v parlamentu, abyste nám to pomohli prosadit. Bylo to dobré, v průběhu let to fungovalo, ale ještě zbývá určitá práce, abychom přesvědčili členské státy v tom, že toto financování má pokračovat i po to je, co bude předložen legislativní návrh. Omlouvám se, že jsem to vysvětlovala tak obšírně, ale byla to celá řada velmi dobrých, velmi kvalitních dotazů a já jsem je nechtěla přeskočit. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. A nyní naše zpravodajka, paní Kardiny, máte pouze jednu minutu, protože jste využila hodně času na úvod. Takže jedna minuta na ukončení debaty. Ano, to je pravda. Já jsem stejně nechtěla dlouho mluvit na závěr, paní předsedkyně. V podstatě k tomu nemám co dodat. Protože jsme si, myslím, vědomi toho, že tady máme příležitost pro velké ambice. Máme možnost dát našim občanům více Evropy. Evropy, která, jak oni mají pocit, je často hodně daleko. A takže teď máme skutečnou příležitost, skutečnou příležitost ukázat jim, že Evropa jim stojí po boku. Pokud je například o to jednotné telefonní číslo 112, nebo pokud jde o článek 23 smlouvy, která uvádí, že evropští občané by si měli být vědomi toho, že pokud například třetí členský stát má nějaký problém, odpovídající útvary Evropské unie to budou řešit. Děkuji. Děkuji. Tímto uzavírám rozpravu. Hlasovat se bude dnes ve 12.30. Podle našeho pořadu jednání se nyní dostáváme ke zprávě pana Daniela.